Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Prosím vás, posaďte se. Ich habe zunächst eine Wortmeldung Nejprve mám procedurální připomínku. Pan kolega Marias, prosím. Vážený pane předsedo, požádal jsem o to, abych mohl přednést proces